Merci Sharon, merci Madame la Présidente. Bonjour à... Děkuji Sharon, paní předsedkyně, dobrý den i vám všem. Samozřejmě velice rád. Opět jsem tady na výboru mezi vámi a bych eh, velice konkrétně vám popsal, jak je to s programem finančních reform. Reform teď v době, v etapě, kdy jsme všichni politici pod velkým tlakem, kdy panuje velká politická nejistota, která nás všechny tíží a pořád ještě si vzpomínáme určité ty epizody z roku 2008. A já to říkám teď, v tomto okamžiku, kdy zároveň řešíme celou řadu krizí a důsledky krize z roku 2008 pořád ještě nebyly Eh, eliminovány. Ještě jsme se úplně nepoučili z této krize a eh, nesmíme si dovolit mít krátkou paměť, eh, protože to má politické, ekonomické, sociální důsledky, zadlužení států, zde v Evropě, ale i ve Spojených státech. Pořád ještě je to velký problém. Dámy a pánové, řešíme velké výzvy, je jich mnoho zároveň a to je o důvod více, abychom eh, byli chladnokrevní, odhodlaní a abychom udělali, co jsme rozhodli a přislíbili. Jak v rámci G20, to je ta cestovní mapa, jak jsem již eh, zde jednou řekl, a i aby jsme splnili rozhodnutí přijatá eh, Evropskou radou 26.10. A je zde o to více důvodů, Eh, realizovat, co jsme rozhodli a eh, to chladnokrevně, s, či, eh, s chladnou hlavou, racionálně a ne některak iracionálně. Především to je takové nebezpečí, které koluje kolem těch diskuzí o zadlužení v eurozóně. Pracujeme na to, aby politika zase našla to své místo, které má mít, a to tedy místno, místo přednostní, první. A tato politika musí vycházet ze tří os. E, za prvé globální řešení stávající krize, potom e, odhodlané, odhodlaná realizace e, regulace, o které jsme rozhodli, a potom také i opatření určená k ochraně spotřebitelů. Nejprve ta globální reakce na krizi. Připomínám, že eh, mm, z iniciativy předsedy Barosa. My jsme eh, navrhli cestovní mapu, tedy to globální řešení, což byl i základ, podklad pro summit 26. Eh, října. A víme, že to bylo těžké tedy řešit všechny ty výzvy zároveň. Budoucnost Řecka a zadlužení Řecka, mm, vůbec tedy ty státní dluhy, situace bank, které třeba skonsolidovat. Potom je zde ten problém e, řízení eurozóny a e, potom další, pro mě zásadní součást mm, tohoto rámce je růst. A to růst především nejprve na vnitřním trhu. Dámy a pánové, tyto kroky musí eh, být realizována postupně, to nelze udělat přes noc, k ukvapeně. A určitě máme zde i řadu zcela nových politiků, kolega Mario Monti třeba je dnes v Bruselu a je to jeden z lidí, eh, na které spoleháme, že budou jednat velice eh, rozhodně. A teď eh, moje agenda, to je Eh, posilování bank. My jsme navrhli, že posílíme banky a to eh, ty, které mají eh, systémový efekt. Samozřejmě, že tedy musí mít, my jsme stanovili těch 9% kvalitních vlastních aktiv a především se musí snížit ta jejich expozice na ty rizikové státní dluhopisy. Na posledním ECOFINu se detailně hovořilo o realizaci tohoto plánu a mm, paní předsedkyně ví, že to je velké téma. Je třeba, aby banky se rekapitalizovaly bez toho, aniž by to mělo neblahé důsledky pro reálnou ekonomiku. Je třeba učit vše, aby banky byly schopny hrát tu svoji hlavní roli a to půjčovat peníze právnickým i fyzickým osobám. A je třeba tedy dbát na to, aby ten deleveraging, tedy to odlužování bank, nebylo na úkor financování reálné ekonomiky, což je velice citlivý úkol právě teď v této době. Banky budou muset eh, přestat rozdělovat dividendy a bonusy, dokud nesplní své cíle rekapitalizace. A již vidíme první signály v tomto smyslu a je třeba ještě si to potvrdit. Pokud eh, eh, státy nebudou schopny realizovat tento plán sami spolu s národními regulačními orgány, tak komise bude ochotna jednat eh, a včetně toho, že navrhne legislativní mm, normy, tak aby ty národní orgány dohledu skutečně měly nezbytné pravomoce, aby mohly dohlédnout nad tou kapitalizací za zmíněných podmínek. Také i musíme vzít do úvahy stávající problémy financování bank z krátkodobého, středědobého pohledu a je třeba kolektivně to řešit eh, i v souvislosti s těmi mimořádnými opatřeními krátkodobého financování, které zavedla Centrální banka Evropská. Takže to je naléhavé a to je součást toho našeho naléhavého plánu, který byl přijat 27.10. Eh, na Evropské radě. Pokud chceme znovu nalézt stabilitu, tak neměním zde názor. Pokud chceme dlouhodobě eh, vyřešit krizi, tak nesmíme zapomínat na lekci z roku 2008. A eh, musíme tedy vy, celý průmysl postavit na zdravé základy a to prostřednictvím programu regulace, což je podmínka sine qua non, proto abychom Evropu dostali ze stávajících potíží a proto, aby finanční průmysl, který je pro nás tak významný, se stal více konkurenceschopným. A proto více než kdy jindy No, chceme eh, eh, splnit závazky z G20 a to spolu s vámi. To chceme udělat. Naším ambiciozním cílem je, že do konce roku komise eh, skončí ty svoje návrhy a předloží celý soubor návrhů, které vyplývají z rozhodnutí G20. Já jsem vám nechal rozeslat tu tabulku realizace. Jak vidíte, postupujeme rychle, postupujeme dobře, neimprovizujeme a velice rychle a konkrétně Dovolte, abych vám řekl, jaké ty normy se finalizují nebo byly přijaty a které hodláme přijmout. Základní norma, eh, za kterou vám hodně děkujeme, to je dohled a dozor. To je úhelný kámen všeho a mm, zde děkuji za to, jak Evropský parlament do toho přispěl. Každý týden, když vidím EOPu a ESMu a další eh, agentury, tak spolu s vámi konstatuji, že jsme to udělali dobře, že jsme chtěli mít takové evropské orgány, které budou mít určitou sílu a váhu a já hm, oceňuji jejich práci za velice obtížných tržních podmínek. Za druhé, právě jste přijali nařízení eh, eh, o na krátku riziko o nekrytých spekulacích na pokles ceny a mm, to mm, umožnilo i posílit ty naše normy, jak jsem říkal, Evropa nemá monopol na rozum, takže děkujeme vám za vaše náměty. A mm, já si myslím, že e, rada určitě do toho snad vloží stejnou, parl, stejnou energii jako parlament. A třetí bod, Doufám, že se nám podaří rychle uzavřít i regulaci derivátů EMIR. A e, komise e, Eh, to navrhla 14. 10, 14. září 2010 spolu s tím návrhem o short sellingu. A my eh, mm, jsme se snažili o mm, rychlý pokrok jednání, jak technických, tak i politických a velice rád bych, abychom se dohodli s radou, protože to bude velice pozitivní signál vůči USA, které jsou spíše před námi pokud jde o regulaci tohoto sektoru. Čtvrtý bod, to jsou záruky za depozita. Peter Simon to ví velice dobře, tady se zbližují naše pozice, ještě je třeba na tom pracovat. A zde Evropané od nás očekávají větší ochranu mm, svých vkladů. Já vím, že to je těžký úkol, mm, který má Ole Schmidt, aby zajistil i ochranu investorů a on ví, že může počítat s naší podporou. Dámy a pánové, kromě těchto norem, a já doufám, že zde dojdeme k rychlému závěru. Ale samozřejmě zde nejsme v tom sami, potřebujeme i podporu rady. A <clears throat> jsou zde některé klíčové reformy, které chystáme na příští měsíce. Za prvé, realizaci Bazileje 3. To je předmět návrhu z 20. července tohoto roku. A zde vlastně bychom jsme první oblasti na světě, v rámci G20 prvním signatářem, který se zavázal realizovat Bazilej 3. Náš návrh eh, eh, Capital Requirement 4 eh, na základě návrhu kolegy Karase, to je něco, co se bude vztahovat na 1200 eh, bank a finančních institucí a stejná pravidla doufám, že se budou vztahovat i na eh, takových 20 eh, finančních zařízení v, ve Spojených státech. A tento návrh, mm, mm, jak víte, bere do úvahy specifické charakteristiky našeho, eh, ba, našich bank, především, že máme hodně těch tzv. družstevních bank, eh, tedy i tzv. kampeliček a různých eh, pojišťoven a podobných finančních institucí. Já to opakuji já si myslím, že tento eh, návrh eh, velice eh, dobře respektuje literu Bazileje, tedy obezřetnostní princip, který musí respektovat národní orgány, s tím, že ale budou mít určitou míru flexibility. A potom třetí bod, další významný bod na našem programu pro příští období, to je revize směrnice MIFID, která modernizuje mm, podmínky na finančním trhu, tak abychom tam mohli i e, e, tam zakomponovat e, ty různé alternativní způsoby obchodování a podobně. Já vím, že mm, váš kolega již také na tom začal pracovat. A čtvrtý bod, to je revidovaný rámec proti zneužívání trhu. Ellen McCarthy se věnuje tomuto tématu a jde o to, pokud to bude nutné, aby finanční trhy také nesly svůj díl odpovědnosti. A za, za páté to je ten balíček tzv. zodpovědných podniků. E, to je směrnice o transparentnosti s tím, že tam se zdůrazňuje především e, ten aspekt malých středních podniků. A nakonec minulý týden, týden kolegium přijalo nový návrh, na kterém jsem hodně trval, ten se týká ratingových agentur, což je téma, které znáte vy velice dobře, především pan Gozes, ten byl zpravodajem dvou předchozím normám, pan Glinc také věno, tomu věnoval důležitou zprávu a potom další lepší. Dámy a pánové, jak jsem již řekl i u jiných témat, já zde jsem se nechoval ideologicky. Tady nejde o to útočit na ratingové agentury nebo jim bránit v práci. Potřebujeme tyto agentury, abychom mohli vyhodnocovat rizika produktů, podniků, států, ale je třeba to riziko vyhodnocovat transparentně, exaktně a důvěryhodně, což vždy tak nebylo v minulých letech. To všichni víme, nezapomínáme na některé příklady. A zároveň je třeba dbát na to, aby ten rating, který pro ekonomiku potřebujeme, aby mm, aby eh, jaksi eh, eh, nenarušoval stabilitu. Proto jsme chtěli být náročnější při vyhodnocování těch státních rizik, rizik dluhopisů. Chceme, aby to bylo transparentní a i zde hovoříme o určité funkci, kterou bude hrát ESMA, eh, která bude mít určité právo tedy vyzvat státy, aby na to reagovali nejprve. A potom i eh, chceme zde Eh, vytvořit určit, eh, určité, tedy určitá další eh, pravidla, která se týkají rotace a je třeba, aby ty agentury a jejich hodnocení bylo porovnatelné, aby nesly určitou občanskoprávní odpovědnost za své za škody, které případně napáchají. A já připomínám, že když to bude nutné, já znám dobře pravidla hry a je zcela normální, když někdo je komisařem, že, vystup, že jednáme v kolegiu, v kolektivu a vím, že někdy ty názory jsou rozličné a je třeba se vzájemně respektovat, takže já eh, proto vezmu do úvahy i názory kolegů a právě proto eh, v tom či onom návrhu jsme se rozhodli, že eh, ještě to budeme muset dále projednávat, ale ty normy, které jsem právě popsal, jako e, třeba ty ratingové agentury, tak tam platí, že budou pod dohledem agentury ESMA a <clears throat> jsou to normy, které jdou směrem k větší transparentnosti a rigoróznosti. E, to je téma, e, které jsme si přáli prosadit a i vy vám to leželo také na srdci já jsem řekl, že to eh, rok a půl je jeden z hlavních mých úkolů a to je prevence a řešení krizí bank, respektive tedy prevence před bankroty. Šlo o to zachránit některé banky, které měly problémy, ale jde o to nalézt takový mechanismus, aby to nemuselo jít z mm, kapes daňových poplatníků paní Ferrera i pan Garcia Margalo se tomuto tématu také věnovali a nyní právě se spolupracovníky finalizujeme tento návrh, který se bude vztahovat na všechny banky a který bude nastaven tak, abychom vzali do úvahy to, zdali ta banka má e, systémový charakter nebo ne. Co nejdříve e, ten, e, tento návrh předložím radě ministrů i vám a ale nesmím se zmílit v tom dobrém načasování, protože to je zásadní reforma. Samozřejmě jde o to nalézt správnou rovnováhu mezi tímto ambiciozním úkolem a tím, že musíme být realisté. A je třeba ten režim zavést co nejrychleji, tak jak jsem o tom mluvil i s vašimi zpravodaji. Prevence je levnější než náprava, to víme velice dobře, takže nelze chtít ne, do nekonečna po daňových poplatnicích, aby zachraňovali banky. Je třeba tedy mít takový mechanismus prevence a záchrany. A <clears throat> já tedy chci eh, tuto normu předložit eh, co nejdříve. A i když eh, tímto tématem se bude zabývat i výbor Jury, tak říkám předem, že v příštích dnech. Komise předloží návrh ještě v další klíčové oblasti. G20 také to vytipovala jako e, prioritní téma pro reformu a to je sektor auditu. Zde je třeba ale e, zase především posílit diverzitu a transparentnost. Já na tomto návrhu teď pracuji s kolegy, ale ještě se o tom diskutuje v kolektivu komisařů a budeme hodně vycházet ze zprávy pana Masipa Idalga z 13. září. Dámy a pánové, to je vše, o co se nám již podařilo, o čem se ještě diskutuje. Jak vidíte, že je to eh, tedy eh, agenda velice plná. Eh, to stačí, když se podíváte na tu trojbarevnou tabulku, z toho to vyplývá. Znamená to velkou práci, velkou střícnost i od vás. A já někdy slýchávám, že komise nereagovala dobře na krizi, že to neuměla, že se jí to nepodařilo. V roce 2010 to vypadalo, že krize končí, že se ekonomika oživuje, tedy ta krize těch bank, eh, vypadalo to, že končila. A tehdy jak si jsme byli vyzýváni k tomu, abychom trochu ustoupili od té regulace a opět šli s tou, s tou, tou starou známou cestou, business as usual. Ale e, nyní, když ta krize je pořád tady a dokonce ještě horší, když se podíváme na ty státní dluhopisy, zadlužení státu, tak e, také mi někteří říkají, že bychom měli trochu zvolnit. Dámy a pánové, Moje odpověď je pořád stejná a to se nemění. My splníme závazky, které jsme na sebe v G20 vzali, vyvodíme veškeré ponoučení z krize a moje druhé přesvědčení je, že nenastolíme finanční stabilitu v Evropě mm, pouze tím, že přijmeme jedno opatření. Ne, musí to být série opatření v té nejlepší kombinaci, eh, a, a eh, která eh, tedy půjdou tedy eh, ještě dále než to, co se přijímá ve Spojených státech. A musíme vytvořit solidní, zdravý základ pro finanční průmysl a společně zajistit, že eh, ty finanční trhy budou sloužit reálné ekonomice. Kromě vyjednávání o stávajících normách a návrzích, a teď skončím za pár minut, paní předsedající, náš program na rok 2012, protože to je téma dnešního dne, tak eh, velké místo eh, bude věnovat eh, především občanům, tedy spotřebitelům, střadatelům, vkladatelům či uživatelům finančních služeb, což je velké téma, které je blíže občanům. A možná ta předchozí témata o kterých jsem mluvil, tak nebyla jim blízká iniciativa PRIPS, tak se to jmenuje, kde se snažíme lépe definovat potřeby spotřebitelů ve vztahu k bankám a hovoříme o velkém trhu, 11 eh, eh, miliard euro a jsou tam, to je tam o strukturované bankovní produkty, o investice i některé pojišťovací smlouvy. Já si myslím, že každý evropský investor musí být dostatečně informován ze strany finančních institucí, musí být korektně, správně, přesně informován a musí mm, ten, ta banka nebo ta instituce eh, nejprve zvážit zájmy toho spotřebitele, než mu vůbec něco navrhne. A pouze tak soukromé osoby opět získají důvěru ve finanční trhy. Eh, vedli jsme nezbytná připomínková řízení a nyní připoj, připravujeme legislativní návrhy, a to na počátek roku 2012. Pokud jde o eh, eh, zprostředkovatele, obchodníky, my zde máme směrnici MIFID, tedy o těch finančních nástrojích a máme i směrnici o zprostředkovatelích, makléřích pojišťovacích produktů. Pokud jde o investory zde, již v roce 2012 navrhnul horizontální normu, která bude hovořit o tom, jaké standardní a jasné informace je třeba investorům poskytovat. Příští týden, 30. listopadu, předložíme návrh o eh, investičním kapitálu, což je klíčové téma pro to, abychom eh, podpořili financování malých středních podniků. A potom velký důležitý sektor, shadow banking, eh, Financial Stability Board přijala zprávu na toto téma v Cannes, pro účely G20 v Cannes. A nyní my připravujeme, mapujeme ty praktiky a zákony, předpisy v Evropě a zde v roce 2012 předložím návrh v tomto smyslu a já si myslím, že e, kromě těch opatření, která máme, tak musíme ještě přijmout legislativní návrhy, abychom zavedli větší transparentnost e, na bankovním e, trhu. Dámy a pánové, takže to je asi závěr. Ještě, co mě hlavně teď leží na srdci, je ten časový sklus mezi tím, jak se vyvíjí trhy a demokracie. Vidíme zde určité tenze, určité iracionální chování, nestálost, nestabilitu. Víme, že evropský růst, jak to vypadá, bude dlouhodobě oslaben. A to z důvodu těch excesů, ke kterým došlo v minulosti. A je třeba teď nastolit opět důvěru. A abychom to všechno řešili. My eh, rozumíme občanům, vy je zastupujete, víme, že občané se ptají, zdali e, ta naše rozhodnutí, ty naše reakce skutečně jsou k něčemu, zajímají reálný efekt, zdali e, nejde jenom o slova, ale také o činy, zdali dojde k reálným změnám chování, jednání a je třeba jim vysvětlovat, že to trvá určitou dobu, že třeba když v komisi my něco předložíme, předložíme 14. E, třeba září 2010, že to trvá třeba měsíc a půl, protože to je demokracie projde to demokratickým procesem a poté teprve taková norma nabíde účinnosti, tedy že to není hned. A nicméně zdá se mi, že reformy, pokud již byly zavedeny, tak mají svůj efekt, jako například evropský dohled, který jsme společně zavedli. Ještě mi zbývá, abych vám řekl, že bez vaší podpory se nám to nepodaří. Nepodaří se nám splnit eh, tento eh, program, velký program. Nepodaří se nám respektovat naše závazky, což je základní předpoklad pro finanční stabilitu a to je náš hlavní úkol vytvořit pevné, solidní základy pro rozvoj reálné ekonomiky, zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti v Evropě. Děkuji za vaši pozornost.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 Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já eh, vám radši nebudu klást otázky, protože my jsme se na tom i dohodli předem. Kdybych vám kladl otázky, tak eh, asi eh, ty odpovědi už by byly redundantní. Ale pane, předsedo, pane komisaři, spíše já bych chtěl komentovat ten váš úvod. Vy jste e, přišel s tou myšlenkou, která vám leží na srdci, a to je, že ta doba e, demokratických procesů a ty doby, se kterými pracují finanční trhy, nejsou stejné a já myslím, že je proto třeba tedy s tím něco udělat. Dnes se nám nic nepodaří, pokud politici a politická moc mm, e, nebude schopna Eh, zvládnout dohled nad finančními trhy. Já jsem tuhle řekl na plénu, když tam byl pan Barroso, pan Van Rompuy, trhy nebudou nikdy spokojeny, protože ze své povahy trhy nenáv, nenávidí to, co je nepředvídatelné a riziko. Kdykoliv, kdy nějaký subjekt na trhu se dostane do takové nepředvídatelné situaci, tak radši se ho chce zbavit a převede to riziko nebo tu nejistotu na jiného, na jiný subjekt. A je třeba tedy prolomit ten začarovaný kruh. A já si tedy kladu otázku, proč předseda komise každý den přichází s novými nápady, eurobondy, o tom se hrozně moc mluví, ale já myslím, že to bude asi téma na později, o tom Silvě taky bude mluvit. A potom, proč tedy komise nakonec nerealizuje ty různé návrhy a náměty e, ratingové agentury, to vás nepřekvapí, že zmiňuji, kolega zpravodaj určitě také zmíní, a za podpory EPP a za podpory dalších kolegů, já myslím, že předložíme pozměňovací návrhy, které Eh, půjdou eh, tím směrem, eh, kterým se komise také hodlá zabývat. Chce o tom přemýšlet. To je dobré, když přemýšlíte, ale musíte také jednat a jít dále za ty návrhy, které byly předloženy a tak, abychom měli skutečný režim pro země eurozóny, které jsou ve finančních potížích a které si zaslouží, aby stejně jako ve federálním uspořádání měli zvláštní režimy, ale my nejsme federální stát, ale musíme mít zde určité klauzule eh, eh, pro jejich ochranu, možná eh, mm, chapter 11, kdybych to chtěl nazvat anglicky, v eurozóně. A, mm, Eh, pokud jde o rating, no tak ten musíme tedy, s tím musíme něco udělat, ale vyhnout se nějakým narušením na trhu. A pokud jde o ratingové agentury efektivitu, vy víte, že mm, my jsme museli do toho vložit eh, velké úsilí, aby ESMA a národní regulační orgány které mají na starosti ty hlavní ratingové agentury, tak aby skutečně se chopili toho úkolu. A předseda ESMI 18 října mi nebyl schopen říci, kdy ty hlavní ratingové agentury budou spadat eh, pod jeho eh, kompetenci a eh, já si kladu otázku, věděl vůbec, co se chystá a jak je to s těmi národními regulačními orgány, které také mají mít tento úkol a dnes ty ratingové agentury jsou ty, o kterých se mluví každý den a nyní jsou, musí být povolovány řádně, musí být pod dohledem a i tedy spadají pod ESMu a e, já si e, myslím, že pan eh, eh, předseda ESMI eh, tedy měl za to, že by měl i zredukovat personál, který by se tím zabýval, se mu napsal přípis, že teď není ta vhodná doba. A my, poslanci, my souhlasíme s vaší vůlí snažit se o rozumnou, inteligentní regulaci finančních trhů a Nejde o to ale regulovat jen pro regulaci, nejde o to zabít finanční průmysl. Vy jste to řekl sám. Ekonomika eh, finanční průmysl potřebuje. Jde o to jenom lépe zvládat rizika a eh, snažit se o to, aby eh, opět mm, mm, politika tedy měla ty finance pod kontrolou pro blaho ekonomiky. Uh, děkuji. Pan komisař eh, si udělá soupis několika dotazů, takže prosím, Eileen, máte slovo vy. Děkuji vám. Eh, vážený pane komisaři, eh, já hned na úvod se vám chci omluvit za útoky na vaši osobu, které proběhly v britských médiích, v některých britských médiích abych citovala jeden titulek Barnier versus Británie. Já osobně se nepovažuji za vašeho oponenta, ale za vašeho partnera e, při vytváření transparentního finančního systému v Evropě. To je přesně váš úkol v komisi. Vítám práci, kterou odvádíte při implementaci CRD3 a v rámci e, všech workshopů je velice dobré vidět, že máte stále i na nás čas přes všechnu práci, kterou máte při provádění těchto iniciativ. Já se vás chci zeptat, jaké aktivity budete podnikat Eh, v těch státech, které neprovádějí CRD3, jaké sdělení, jaký signál jim musíme vyslat, jaký signál vůbec musíme vyslat bankám eh, v tom smyslu, že musí plně splňovat požadavky CRD3, například pokud jde o eh, bonusové poplatky v hotových penězích a peněžní náhrady, což je uvedeno jednoznačně v ustanoveních CRD3 a chtěla jsem upozornit na vlastně dnešní eh, vydání eh, zprávy komise, eh, výboru HypePay v Británii, která se týká transparentnosti a korporátního řízení. Chtěla bych také sdělit, že jsem nevěděla, že šéf Barclays eh, za poslední léta měl pětitisíciprocentní zvýšení platu a někteří právníci tam měli za stejné období procentní zvýšení platu a obecně nejvyšší úrovně platů ve finančních eh, kruzích je 75 krát vyšší než průměrný plat u jiných pracovníků. Takže, eh, pane komisaře, já se musí, myslím, že se musíme zaměřit na korporátní řízení ve finančním sektoru. Myslím si, že mnoho lidí trpí pod úspornými programy, mnoho lidí přichází o práci a není vůbec dobrý signál eh, ukazovat tyto, tyto úsporná opatření na pozadí těch vysokých platů, které někteří finančníci dostávají. Velice si vážím práce, kterou v této věci odvádíte. Děkuji. Děkuji, Silvi. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste opět přišel velice rychle, abych navázala na Jean-Paula k těm eurobondům parlament tlačil na komisi eh, a eh, na eh, vaši komisi hm, hm, v tomto smyslu. Já vím, že vy se snažíte vždycky nejprve všechno proskoumat, prostudovat, nechcete jednat ukvapeně hm, a diskutovat o věcech dohloubky. Ale já mám takovou zásadnější otázku. Děkuji za tuto tabulku nejprve, která je takovou, takovým hezkým rezimem já se ptám, jak bychom vám mohli pomoci obecně, jak pomoci komisi, ne jakožto zákonodárce, ale jakožto eh, úřad, který provádí neustálou kontrolu a hodnocení. Pokud jde o dohled a dozor, my si klademe otázku, jak to jde, jak se to vyvíjí, jak se to zavádí, ale také to ekonomické řízení. Zde eh, bych chtěla vám něco říci, co bych ráda, abyste předal předsedovi komise a rady. A to někdy mám dojem, že eh, eh, příliš zdůrazňujeme důležitost pravidel, norem, třeba, že musíme novelizovat smlouvu kvůli paktu stability. To je pravda. Tady my jsme hodně bojovali za disciplínu, ale já si kladu otázku, zdali pro občany zde není důležitý další úkol, a to dbát na to, aby realizace probíhala skutečně reálně, efektivně aby ta rozhodnutí se skutečně realizovala, ta nová scoreboard, kterou máme zavést, všechno, co se týká disciplíny, všechno, co se týká toho, co vy děláte s kontrolou bank, s rekapitalizací a tak dále. Jak tedy tento parlament podle vás by mohl vstoupit konstruktivně do té interinstitucionální hry a ne pouze produkovat předpisy? ale zajistit, aby docházelo k reálné aplikaci norem, aby skutečně zde byla reálná veřejná debata o tom, co je třeba korigovat a podobně. Nejenom eh, tvořit pravidla pro pravidla. Já vím, že vaše agenda je velice nabitá, za to, to vám nezávidím, ale jak tedy ještě eh, k tomu přijímání pravidel nepřidat eh, takové eh, další kroky a to je dbát na aplikaci těchto pravidel. Tady odpoví na ty tři příspěvky. Je pense... Myslím, a to říkám Jean-Paulovi Gozesovi a všem vám, já jsem hluboce přesvědčen, i když eh, asi to není eh, běžné, ale myslím si, že eh, finanční trhy musí akceptovat dobrovolně nebo nedobrovolně veřejnou regulaci a to je naše role. Každý má přece své místo eh, v, v legislativních návrzích, v aplikaci jejich monitoringu a k tomu se vrátím. Ale je třeba tedy zavést tu veřejnou regulaci, která selhala jak tady, tak i na druhé straně Atlantiku jak víme. A zároveň finanční trhy, nebo tedy ti, kteří na nich působí, e, zcela právem chtějí mít stabilní rámec, protože nelze podnikat, e, řídit podnik, když se e, pravidla pořád mění. To je tedy mm, těžké období, kdy jsme pod velkým časovým tlakem a kdy je třeba udělat všechno najednou, je třeba řešit všechny ty aspekty krize a zároveň vytvořit stabilní rámec. Já jsem dobře pochopil Žána Pola Gozise, když hovořil o ratingových agenturách. Víte, já nemám problém, já čtu v tisku nejenom britský tisk, to říkám kolegyně Merkarty. Samozřejmě ty média jsou svobodná, eh, protože můžeme být stejně posuzováni pouze eh, jako kolektiv a eh, v, určité časo, v určitém časovém úseku. Já jsem ještě navrhoval k těm ratingovým agenturám a e, o tom jako první hovořila ředitelka FMI. Já jsem hovořil o e, dočasném přerušení činnosti, samozřejmě pod dohledem ESMA, e, protože ESMA je nezávislý orgán dohledu. A to ve prospěch některých států, které jsou součástí nějakých těch pomocných mezinárodních programů a mm, samozřejmě kolegové ale k tomu měli výhrady. E, tady to bude mít náhodou více nevýhod než výhod, ale mm, to mě mm, šlo tedy o takový e, širší rámec. E, to je vlastně, to není poprvé, kdy třeba parlament zlepšil ty naše návrhy, to, bylo i, to byl i případ short sellingu, tak možná i zde to můžete udělat. ESMA dnes dohlíží nad 30 agenturami, které se zaregistrovaly a které musí všechny respektovat eh, pravidla, eh, která eh, společně budeme zavádět z mé iniciativy. A mm, Jean-Paul Gozes ve vaší zprávě o orgánech dohledu mm, a mm, tak Eh, já tedy eh, jako vy mám velkou důvěru v předsedy těch různých našich agentur dohledu, ale oni mají omezené zdroje. Eh, to platí tady i ve Spojených státech. Já si pamatuju na diskuzi v kongresu, kde se hovořilo o tom, že je třeba omezit prostředky pro orgány dohledu, ACC a další, co tam mají a le, to jsou nezávislé orgány, které musí mít materiální a personální zdroje, aby mohly plnit eh, své funkce. Eh, já, eh, tyto agentury dohledu mají velkou moji důvěru, EOPA, ESMA, EBA a já tedy jim zcela věřím a mm, jsem ochoten a hodlám využít právo iniciovat předpisy, a případně předkládat různé návrhy v oblastech, jako třeba eh, je něco, co nás ještě nenapadlo vůbec před tím vážným incidentem Standard Poor's. To se týkalo jednoho členského státu. A já jsem si tehdy povšiml, nebo my jsme si povšimli, že tyto agentury Eh, mají vlastně své předplatitele, kteří dostávají informace prioritně před jinými aktéry na trhu. Je to normální? Je to normální, aby někdo měl to privilegium? A e, samozřejmě ty jejich posudky nebo stanoviska ovlivňují stabilitu, respektive nestabilitu na finančních trzích. E, takže to je další otázka, kterou bychom měli vyřešit v rámci legislativy. Každopádně Jean-Paulovi se děkuji za povzbudivá slova. Arlene McCarthy. se vyjádřila o té kritice, které jsem předmětem. Eh, já, Sharon Bowles to dobře ví, já mám problém s některými Brity, a to nejenom v novinách, a to kvůli tomu, že jsem francouz, který byl jmenován komisařem pro vnitřní trh. A já to říkám hm, těm, eh, kterým se to moc nelíbilo ve své době, že francouz, tedy francouzský občan, je jmenován komisařem pro vnitřní trh a služby. Já jsem řekl, no, Eh, to by vás nemělo udivovat. Vás by mělo udivovat, že ještě francouz nikdy předtím nebyl jmenován komisařem pro tuto oblast. Ale já myslím, že pět let to spolu musíme vydržet. A mm, místo Londýna, City, samozřejmě je významné. Je to ale šance pro Evropu, je to štěstí pro Evropu, že v Londýně máme eh, to hlavní obchodovací místo, eh, finanční centrum, i když máme ještě další v Evropě. To je dobré, že City je, sil, eh, je silná a že máme toto místo v Evropě. A já tedy chci spolupracovat na těch opatřeních s Brity a s s osobami ze City. Já se s nimi pravidelně setkávám jako minulý týden a my chceme vytvořit tedy e, solidní základy, protože i City e, byla předmětem e, těch, nebo byla oslabena krizí v roce 2008. A také City potřebuje solidní základy a já jsem byl velice rád, a já se také o to snažím, aby ve všech normách které jsme zavedli, to vidíte na té tabulce, to je fialovou barvou, tak britská vláda eh, byla do toho zapojena, chovala se solidárně a podpořila jednomyslně. Eh, Rada ministrů financí podpořila jednomyslně tyto normy. Pokud jde o Capital Requirement for já zde říkám, ano, my chceme eh, eh, být neústupní, to musí být velice dobře, perfektně transponováno. A my tedy jako komise zahájíme řízení vůči těm státům, které ještě ne eh, předali ani ty transpoziční normy, předpisy, takže zahájíme proti ním řízení pro porušení povinností. Dále Erin McCarthy hovořila o odměňování, o bonusech. Já budu dbát na to, aby Capital Requirement 3 eh, byl respektována a transponována. My budeme neustále vyhodnocovat způsob, jak eh, se eh, udělují bonusy. Již jsme vyzvali je k tomu, aby se chovali umírněně. Já si nemyslím, že ten dobrovolný apel bude stačit abychom se vyhnuli zneužívání systému a rozdělování bonusu či odměn mm, e, ve, výších, e, ve výši zcela nevysvětlitelné, neodůvodnitelné ve, v očích občanů v době krize. Takže pracujeme na tom, že půjdeme dále a mm, sama Evropská rada 27.10 Eh, apelovala na to, aby eh, v těch bankách se systémovým rizikem, které čekají na tu kapitalizaci ve výši 9%, aby nedocházelo k rozdělování bonusů, tedy dokud eh, se na tu úroveň kapitálu nedostanou. Sylvie Goulart hovořila o velké množství návrhů, na kterých se pracuje. Eh, je to rozhodnutí, které bylo přijato na nejvyšší úrovni ve světě, tedy na G20. Někdy mám za to, že eh, se toho navrhuje příliš mnoho zároveň. Já tedy sám navrhnu, aby některé se trochu v čase odsunuly, abychom mohli třeba ještě vylepšit ten návrh týkající se auditu. To je tedy můj návrh, eh, protože já mám ještě i agendu vnitřního trhu. Já eh, tedy eh, navrhnu to odsunout, eh, tedy třeba elektronické obchodování nás ještě čeká, takže zde navrhuji trochu odklad, aby nedošlo k nějakým tedy zádrhelům, aby to bylo všechno dobře transparentní a čitelné. Realizace a hodnocení já dbám na to, aby parlament hrál svoji roli. Sylvie Goulart hovořila o mm, velké regulaci, o velkém počtu norem regulačních, které přijímáme a my spolu s vámi jsme přijali six-pack, který se týká Eh, eh, rozpočtového dohledu a to ještě třeba posílit. Eh, a zde tedy komise přijde s operativními návrhy, tak abychom řádně dohlíželi nad čerpáním rozpočtu, ale hm, samozřejmě to nemůžeme jen tak uložit ze zhora směrem dolů, to je všechno otázka demokratického procesu. To nemůže rozhodnout Evropská komise, i když tam působí politici, my jsme politici, ale jsme zde ve funkci technokratů, i když samozřejmě jsme eh, legitimní, protože máme vaši důvěru, ale je třeba, abychom zde nechali projít ty demokratické procesy. A pokud chceme posilovat rozpočtovou kontrolu, eh, aby členské státy respektovaly E, e, především ty, které jsou v eurozóně, tak e, je třeba ale aby všude to prošlo řádnou demokratickou kontrolou, tedy národními parlamenty a ještě Evropským parlamentem. A pokud je o mě, dobrá realizace, aplikace a hodnocení. Já si vykulár se zamyslím na tu vaši otázkou, jak lépe kolektivně či individuálně zapojit do toho poslance, aby mohli také se zapojit do eh, toho procesu hodnocení a vysvětlování. Podle mě je eh, třeba eh, ten balíček regulace realizovat co nejrychleji. Ještě asi nám bude trvat rok, než se všechno sfinalizuje. Druhá část mého mandátu se bude, eh, kromě některých norem pro spotřebitele, tak výlučně se bude věnovat aktualizaci, tedy novelizaci některých norem a také se bude věnovat řádné transpozici a aplikaci všech norem. To je to, co jsem chtěl říci. A já samozřejmě velice rád eh, s vámi budu na tom hodnocení mm, spolupracovat. i zde e, budeme mít tedy nové nástroje, třeba nezávislé experty, a e, takže budeme se snažit zapojit tedy i vás zapojit do e, hodnocení aplikace Norem. Děkuji. Ano, zdá se, že provádění a dohlížení zkrátka musí být stejně atraktivní jako vytváření nové legislativy a faktem je, že bychom se na to asi měli ptát komisařů tolik, jako se ptáme na legislativu, abychom to náležitě podtrhli. A je dobře, že to poslanci už začínají dělat. Další tři otázky. Pascal Kampang, eh, pan Šuntis a Filip Lambert. Pascal, prosím, máte slovo. A moment, někoho jsem vynechala. Eh, takže budou čtyři, ještě tam bude i Vicky. Takže nejprve Vicky, prosím, ano. Děkuji, Sharon. Hodně se hovoří o růstu a myslím si, že musíme jasně ukázat, že to myslíme vážně. Jsme momentálně v době velice slabé důvěry ze strany trhu i ze strany spotřebitelů, takže mám několik rychlých otázek na pana komisaře. Pokud jde o to téma provádění té nové směrnice, my jsme eh, sem eh, přidali určité formulace tak, aby malé a středně velké podniky měly výjimky při přístupu ke kapitálu. Já si nejsem úplně jistá, jestli se tam eh, zaimplementovali tyto, tyto výjimky. Prosím vás, pane komisaři, abyste nám s tím pomohl. Rezidentní hypotéky zde eh, je určité riziko eh, v tom smyslu, že jakákoliv jakákoliv hypotéka v Evropě by mo- musela nabízet eh, všechny prvky a všechny výhody všem lidem ve všech zemích, což by bylo velice, velice drahé. Nemůže to být nic jiného než velice drahé. A já doufám, že opět i zde s námi budete spolupracovat na tom, abychom zajistili že za, e, za, zamezíme nezodpovědnému půjčování peněz, že budeme mít ochranu spotřebitelů, ale že zároveň budeme držet náklady na úzdě, protože jinak růstu nedosáhneme tak jako tak. Pokud jde o SIFES, zde eh, mám trošku dojem, eh, že se dostáváme do situace, kdy pouze SIFES bude mít přístup ke kapitálovým trhům. Eh, Eh, je nutné zajistit ochranu i menším finančním institucím. Eh, na to nesmíme, pane komisaři, zapomínat, protože se jedná o opravdu veliké riziko. A pokud jde o eh, směrnici o kapitálových kapitálových pravidlech. Souhlasím s tím, že potřebujeme jednu sadu pravidel, souhlasím s tím, že musíme definovat kapitál, rizikové, riziková aktiva které, eh, a ty definice musí být shodné všude, abychom dosáhli transparentnosti. Nicméně nesouhlasím s tím, že každá země musí mít stejnou úroveň eh, tohoto poměru. A upřímně řečeno, z mé strany Eh, se mnou souhlasí pan Žáhy, pan Trišet, eh, když byl v Evropské centrální bance, mnoho různých členských států a pan Delaros je sám ve své původní zprávě říkal také to samé. Takže prosím vás, komisaři, můžete se s námi znovu podívat na to, kam lze a kam nelze aplikovat ta jednotná pravidla pro kapitál. Eh, já si myslím, že toto je naprosto zásadní, zejména pro země v eurozóně zejména pro země, které nemohou řídit vlastní úrokovou sazbu, tak aby mohly využívat makro, eh, makronástroje proti všem ostatním. Děkuji. Děkujeme. Pascal má slovo. Já mám tři poznámky a rychlé otázky. První se týká deleveraging, odlužování. Víme, že to je eh, klíčové eh, eh, pro tu sekvenci kroků, kterými musí banky eh, projít. Musí respektovat tvrdší požadavky a eh, eh, musí tedy snížit i tu svoji expozici, angažovanost rizikovou. A je zde mm, ale velké riziko, že tím i sníží udělování úvěru a tak dále a tak dále. A mm, kromě toho říjnového rozhodnutí, tedy z 26.10., tak kromě toho také bylo rozhodnuto, že e, se to bude monitorovat. Bude se monitorovat způsob, jak banky budou e, se odlužovat a budou e, zvyšovat ten poměrový ukazatel vlastního mění. Eh, je to dost naléhavé, protože nyní banky rozhodují právě teď v tomto období a já mám pocit, že to rozhodnutí nemá žádný efekt. Eh, a ta Evropská bank, agentura pro banky, nevím, co s tím dělá, nemám informace. A co vy, eh, jak bude vypadat ten proces případně? A hodlá, jako, hodlá komise hrát určitou roli v tom, tak aby deleveraging, odlužování nebo zlepšování toho, Eh, poměrového ukazatele banka, aby to skutečně eh, eh, bylo opřeno o aktiva, která se týkají reálné ekonomiky. A potom dále CDS. Hmm. Druhý bod se týká CDS. Já vám chci poděkovat za vaše poznámky k tomu, jak jsme uzavřeli otázku CDS a short sellingu. Já bych chtěl i poděkovat za vaši roli, kterou jste sehrál eh, při snaze hledat kompromis. Nyní. Ale tato norma řeší pouze otázky eh, eh, nákupu CDS a ne vydávání CDS, ne emise. A jeden z problémů, který teď budeme řešit, je, že obezřetnostní pravidla jsou obcházena, protože banky mohou pokrýt své riziko prostřednictvím CDS, které ale nejsou vydávány institucemi, které mají stejné, které nemusí plnit stejné obezřetnostní požadavky, takže tím se vlastně sníží eh, ta bezpečnost toho systému. A já myslím, že eh, tady v parlamentu je nás hodně napříč politickým spektrem, kteří jsme vytipovali to jako velký problém a chceme, aby se to řešilo. I když máme zde 19 eh, nebo 29 norem na stole, tak jedna zde chybí mm, a nebo někde to chybí, není to někde tato úprava, která se týká e, obezřetnostních pravidel pro emitenty CDS, protože jinak bude možné ta naše pravidla obcházet. A potom Emír dnes ten problém nevyřeší, protože vůbec není jisté, že CDS e, budou deriváty, e, které budou tedy spadat do toho rámce kompenzací. Děkuji. Děkuji, Nikolas. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. A děkujeme vám, pane komisaři, za to, že jste se k nám opět vrátil do výboru Ekon. E, velice si vážím za, e, velice si vás vážím za e, ty osobní závazky, které zde generujete a rád bych přednesl pouze jednu připomínku k tomu, co jste eh, řekl eh, dnes v úvodu a možná ještě jednu otázku. Takže nejprve ta připomínka. Eh, vaše prezentace, vaše odpovědi jsou velice zajímavé. Zejména dnes v čase pokračující krize, kterou vidíme všude kolem sebe každý den. Od vás a od jiných komisařů často slýcháme důvody, odůvodnění, které zní, že existuje určitá propast mezi eh, načasováním trhu na jednu stranu a načasováním aktivit eh, parlamentů, politiků na druhou stranu. To je taková snadná cestička ven, ale moc tam toho nevysvětluje. Nevysvětluje nám to například to, proč eh, komise vždy přichází s křížkem po funuse a vždy se zdá pracuje špatným směrem. Eh, to je můj vlastní komentář, není to nic osobního, je to obecné vyjádření o komisi. Vás si velice vážím. Eh, může to být tím, že nejste schopni, nejste ochotni nebo obojí eh, dělat něco jiného. Dovolte mi vysvětlit, jak interpretuji situaci já. Zdá se, že přicházíte na krizi s vlastním přístupem, což zdůvodňuje to, proč přicházíte posléze pouze s určitými odpověďmi. Podívejme se například, jak komise reaguje na ty eh, ratingové agentury. Když se podíváme zpět na rok 2009 v eurozóně, tak mm, tyto eh, tak se všichni zabývali eh, Řeckem a hodnotilo se Řecko. Nicméně byla zde i určitá konkrétní odpovědnost v tom smyslu, že se například všichni eh, spoléhali na Lehman Brothers a to až do doby eh, jejího kolapsu. Což eh, myslím, do značné míry snižuje jejich vlastní důvěryhodnost v očích mnoha lidí, mnoha evropských občanů. A to je, myslím, hlavní důvod, proč nyní jsou ratingové agentury tak nepopulární, protože zkrátka vydávají špatný rating až do poslední chvíle, tak jak to bylo u Lehman Brothers a některých zemí. Zažíváme také celou řadu skandálů. A faktem je, že dříve nebo později budeme muset nějaké vyníky potrestat, Jinak totiž e, začne vyset obrovský otazník nad naší a vaší důvěryhodností. A to je, myslím, přímo ve vaší kompetenci. E, nebudeme hovořit e, o OTE, řecké telekomunikační organizaci, to je celý velký případ, lze to řešit písemně, možná bilaterálně, ale máme zde i celou tu otázku veřejných zakázek. Byly předneseny žaloby v tom smyslu, že velké společnosti jako je Siemens a NAN Eh, upláceli eh, různé eh, protistrany, aby získávaly velké zakázky. A já se chci zeptat, jestli komise podnikla nějaké šetření, případně jestli došla k nějakým závěrům na základě tohoto šetření. A chci se zeptat, zda opravdu byla plněna všechna příslušná pravidla pokrývající veřejné zakázky a jejich zadávání. Připadá mi, že je potřeba se tímto skutečně začít zabývat a získat odpovědi na tyto otázky. Kdo za to může? A já se chci zeptat, jestli je to něco, na co se vy zaměřujete a s čím budete pokračovat. Děkuji, Filip má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komis, komisaři, já mám 17 otázek, tři poznámky a další obecné úvahy, ale vím, že čas je spočítán, tak pouze jedna otázka. No, já jsem jenom chtěl to odlehčit. Takže CRD4, vy říkáte, že eh, čas demokracie eh, nekopíruje čas financí, ale hm, já mám takový návrh konkrétní pro to. CDR 4, tam jsou tři oblasti, které nejsou eh, ošetřeny tím vaším návrhem a které by tam mohly nám pomoci získat čas a za prvé, je to otázka CIFIS my víme asi, co, o co nám jde. A CRD4 to je dobré místo pro to, abychom se zabývali těmi systémovými institucemi. Takže vyřešíme ten problém tady, v rámci CRD4. A druhá věc. Je tam něco, co tam není a co. A zde já jednou tedy souhlasím s Brity. Myslím si, že mm, mm, britský regulační orgán velice správně navrhl Reinfencing, mm, oddělení tedy těch různých bankovních činností. CD4 je vynikajícím nástrojem, který by mohl začít toto realizovat, a to nejenom ve Velké Británii, ale také i u nás zde. A na, tedy u nás. <laughs> Velká Británie to je taky u nás, ale myslím tady na kontinentu. A poslední věc. Vy jste hovořil o shadow banking a vy jste řekl, že možná předložíte návrhy k tomu. Já si myslím, že když máme určitý mm, eh, způsob, jak to řešit, a to používat pravidla likvidity v rámci CD4 a snažit se anticipovat eh, to, eh, ten problém regulovaných bank a těch shadow banking. A mm, tak, aby ty shadow banking to měly těžší. A mm, Náš záměr je tedy využít CDR 4 a tam prosadit určitá opatření a tak získat čas a tak e, věci dát do jednoho legislativního rámce a ne mít e, více norem. Takže já bych chtěl znát váš názor. A ty další otázky, tak to je na jiný den. Merci beaucoup. Děkuji. Eh, eh, takže ještě bych doplnil co k Silvi Gulár. Ano, máme zde nástroj, který by byl užitečný právě pro to hodnocení kontrol. A to je vaše role, kontrolovat. Je to i role komise. A to je studie dopadu, kterou zveřejním a která se bude týkat všech těch eh, předpisů, bude zveřejněna na začátku příštího roku. To bude užitečný nástroj. Když to nebude někdy perfektní, ale hodnotit eh, dopady, efekt eh, všech těch eh, norem a jak mm, spolu působí v kombinaci. Já se ale vrátím ještě k dalšímu tématu, které nás čeká. A to je další významná věc, a to je správně spolu s ostatními, tedy se Číňany či Američany, kteří se také k tomu zavázali, a to snažit se mm, prověřovat, zdali jednáme mm, paralelně eh, eh, stejným směrem nebo ne. A já souhlasím s tím, co říkáte ohledně růstu. To, tady předpokladem proto je důvěra v trhy. Eh, trhy musí vědět, kam směřujeme a musí mít v tom jasno, o co nám jde a musí si uvědomit, že skutečně tady my eh, se chováme velice odhodlaně a nikdo mm, nějaký, i když já poslouchám, naslouchám všem, tak žádný lobbying nás o toho neodvrátí. A eh, ten regulační rámec je třeba přijmout co nejrychleji, abychom nastolili stabilitu. To je jeden také eh, i z důvodu, nebo jeden ze základů důvěry. Pokud jde o směrnici o těch prospektech, zde my eh, pracujeme na prováděcích opatřeních a zde Vicky Ford, stejně jako ostatní, eh, kteří se zmínili veřejných zakázek, transparentnosti účetních norem, tak eh, uvidíte, že i tady systematicky, bez toho aniž bychom chtěli nějak tedy spochybnit transparentnost malých středních podniků, ty musí také respektovat pravidla, tak, tak jak já jsem se při slyšení zavázal, tak já se budu snažit zvláštním způsobem přistupovat k malým středním podnikům. A já jsem měl velice eh, zajímavý dialog s eh, představiteli burs v Evropě, kdy jsme jednali o tom, jak usnadnit i malým středním podnikům přístup na burzy, na trhy, podle vzoru třeba severských států nebo v Německu také to mají dobře vyřešeno. Hypotéky. Zatím se diskutuje o hypotečních úvěrech. Eh, v některých britských novinách eh, Daily Mail například se také k tomu vyjadřoval, vyjadřoval obavy. Pracujeme na tom eh, ve snaze mít eh, stabilní evropský rámec. Vicky Ford hovořila o dalším tématu, které je pro mě důležité v rámci CRD4 a bylo předmětem velkých diskuzí, někdy kritických, a to je úroveň flexibility pro některé členské státy, které eh, zažívají zvláštní problémy, ať třeba s realitami nebo s některými bankami či skupinami bank či konkrétním ekonomickým sektorem. Já chci, abyste mi dali za pravdu a já doufám, že to vyplyne z parlamentní diskuze. My <clears throat> ve 20, 20. července eh, již v tom návrhu jsme zakomponovali tam prvky flexibility, abychom mohli zohlednit specifické situace. Samozřejmě musí to být vždycky opodstatněné. Ne třeba v případě realitního trhu, to se liší mezi členskými státy, tak tam ty orgány třeba bohu, budou moci být striktnější, pokud jde o eh, kapitálové potřeby na pokrytí rizik, pokud jde o pilíř 2, orgány dohledu budou moci vyžadovat eh, vyšší kapitál pro to, aby se pokryla rizika spojená s e, jedním podnikem, tedy institucí nebo s několika institucemi v daném regionu a mm, pokud jde o úvěry, tak zde budou moci orgány vyžadovat více kapitálu po bankách, aby měly ty proticyklické rezervy. Dále, komise bude mít i bude mít striktnější obezřetnostní pravidla, e, které přijme pokud finanční stabilita eh, nebude nastolena. Skutečně si myslím, že díky těmto nástrojům budeme schopni, Spojené království, další státy budou moci realizovat eh, opatření navíc. Ještě budou mít možnost přijímat další obezřetnostní požadavky pro své banky a jejich, základ, jejich tedy vlastní mění. Já jsem se sešel s panem Vickersem osobně a myslím si, že to je zcela možné, pokud to Británie bude chtít je v rámci cd 4 Paní Ford, já si přeji, abychom mohli eh, pracovat na zadání z Evropské rady. Spojené království musí to podpořit, jinak to nechápu, co to je, tedy ten eh, single rulebook, co je ten jednotný trh finančních služeb. To potom bych, já zde nehovořím za Spojené království, ne, ne. No já jsem zmínil i severské státy, Švédsko, já nemluvím pouze eh, o Spojeném království. No Spojené království to je země, která eh, byla nejvíce, mm, jak si zarputila, říkala mi, že to, co navrhuji, že jim nedává dostatečnou flexibilitu. Vy jste, eh, ale i Švédsko mělo stejný problém. Já jsem o tom hovořil se švédským ministrem a možná, že se zvýší ta flexibilita. Já si přeji, já přeji jenom, abychom respektovali evropský rámec. Já nejsem evropský komisař pro vnitřní trh, včetně trhu finančních trhu, abych mohl akceptovat 27 typů bankovních regulací, které e, vytvoří nějakou skládačku nebo dokonce budou v rozporu. A ne, já chci tedy mít jednotný e, trh finančních služeb. Tedy přeji si, aby když nějaký členský stát, třeba Švédsko, teď vezmu jako příklad, aby to bylo jiný příklad. Pokud jeho regulační úřad se rozhodne, že zvýší požadavky na banky, e, třeba e, pokud jde o jejich expozici, angažovanost vůči baltským státům, tak to můžou udělat v dialogu s jinými, s ostatními e, orgány dohledu. O to jde. A když se na to podíváte detailně, tak určitě tu možnost tam najdete. A teď deliveraging. Ano, to je to, co skutečně nám teď dělá aktuálně starosti, protože vidíme, jak eh, eh, se urychluje to odlužování bank. Eh, I na to apeloval Evropský summit a já jsem o tom před pár dny hovořil v pátek se zástupcem Asociace Evropských bank. A, a e, možná byste měli především položit otázku jemu, protože oni mají určité kompetence a Eh, a tedy eh, Evropský úřad nebo orgán pro eh, kontrolu bank pracuje tedy s národními orgány, kde tedy se zabývají tou kontrolou deleveragingu, odlužování bank. A, takže já neustále diskutuji tedy s tím Evropským orgánem pro dohledu nad bankami, protože to je to, co je podstatné pro důvěru v ekonomiku poplatků. A pokud jde o CDS a ty požadavky na emitenty CDS, to je důležité téma. Pane Kalfere, byste jasně poukázal na problém. Jsou zde emitenti CDS, kteří nejsou finančními institucemi, takže nepodléhají naší regulaci a kapitálovým požadavkům. Tudíž k tomuto bodu, který vy jste vytipoval. Ano. I v rámci té základní regulace, eh, eh, jsem ochoten eh, se věnovat tomuto bodu i spolu s vámi. Pan Chuntis. Vyjádřil kritiku na komisi. Pane Chuntisi, když se podívám na to množství těch norem, na kterých pracujeme, tak samozřejmě vždycky můžete říkat, že to nestačí, nebo že to je příliš pozdě, že se nesnažíme, a, ale já chápu, mm, že máte pocit, že to nejde rychle. Jenom říkám, že ale je zde e, e, ten čas na ty konzultace nebo na ta, na ta připomínková řízení a to neskrátíte, to dobu neskrátíte. E, potom musí na tom pracovat odborníci, právníci, třeba na CRD 4 nebo MIFID. No to jsou normy o 600 stranách, kde každá čárka, tečka, slovo má své důsledky pro mnoho lidí, takže musíme být pečliví a to jsme ratingové agentury, k tomu se již nebudu vracet. Již jsem vám řekl předtím jasně, že eh, pokud chcete, tak eh, eh, ano, můžeme diskutovat o tom našem návrhu, ale tam řešíme střed zájmu a potom mm, mm, mm, ten velký problém tedy je, že systém systematicky tedy eh, jak si eh, ty ratingové agentury eh, se vyjadřují ke všem institucím a systematicky se tedy ten rating zmiňuje. A, a, takže my chceme zavést větší konkurenci, hospodářskou soutěž, rotaci těchto agentur a také i pokud jde o rating eh, státních dluhů, tak to je to, co asi vám leží na srdci, pane Chuntesi. A je třeba tedy i do toho zapojit tedy ten dotčený stát a potom eh, povinné zveřejňování zprávy, jakmile tedy eh, vydali rating k určitému státu. To není možná, aby ten rating spadl jen tak z nebe kdykoliv a jakkoliv. Ne, tam musí vysvětlit, na základě jakých podkladů došli k tomu ratingu. A e, e, pokud jde o OTE, takže my hodně teď e, sledujeme i ten, tu reformu privatizace, ke které se zavázala předchozí vláda, takže budeme dbát na to, aby to respektovalo naše pravidla a aby se i respektovala pravidla o veřejných zakázkách. Tedy to již nebudu dále rozvádět to bylo dobrovolné rozhodnutí řecké vlády přistoupit k privatizaci. Já chápu, že třeba vy s tím nesouhlasíte, nebo vám to dělá starosti. Já vám tu odpověď ještě doplním písemně. Dále. Několik nových e, námětů jsme zde e, slyšeli od, od No, od dalšího kolegy a já děkuji za to. Mm, takže SIFIS, ty tři oblasti. Já eh, já, ano, my teď eh, mm, na tom pracujeme. Samozřejmě jde o to, aby eh, ten subjekt byl definován jako nadnárodní a my musíme vždycky zvažovat, co se děje, mm, tedy v různých těch eh, částech eh, a tím se bude zabývat Financial Stability Board eh, a mm, mm, je třeba zavést rovné podmínky globálně, stejné pro všechny. A také i bych rád věděl, jak Spojené státy budou aplikovat již přijatá pravidla. Na to čekáme, až zavedou pravidla Bazilej 2 třeba. Nemluvě o Bazilej 3. Mm, takže pokud jde o syfis, eh, tak tady asi bude potřeba ještě více času. Já chápu, že na mě tlačíte. Otázka eh, další do, doplňující kapitalizace, to se doporučuje všude možně, ale to není eh, samospásná odpověď. Je to jenom jedna z reakcí. Pokud jde o syfis, tam jsou další možnosti abychom se vyhnuli opakování situace, ať je to externí, interní dohled, e, řízení krize a e, prevence bankrotu nebo řešení krize bank. A já nevím, zda budeme schopni to všechno dát do CRD4. E Pokud jde o oddělení té bankovní činnosti, pro mě nejsou žádná tabu. To jsem již řekl novinářům mně jde o to, eh, především eh, oddělit eh, řízení rizik. A mm, na to se dívám bez předsudku, i na to, co rozhodli Britové teď, nebo oni předložili spolu s Vickersovou komisí. Já jsem se sešel s panem Vickersem a on by to vysvětloval a mm, my jsme diskutovali o tom, zda ten jeho návrh by bylo možné použít na bankovní sektor v některých kontinentálních státech, eh, mm, které mají jin, jinou realitu než v Británii. Také i sleduji pečlivě vývoj v Americe obecně. Děla, sleduji, co dělají američané a vedeme velice eh, operativní dialog s mm, americkým orgánem dohledu a s Jimem Geithnerem, kdy eh, paralelně to sledujeme. A i que Monsieur Lambert, et je vous l'annonce, puisque c'est l'occasion, l'occasion de votre Takže eh, eh, my v příštích dnech vytvoříme vysokou pracovní skupinu podle vzoru eh, Jacques de la Rosiera, a já také tedy vytvořím takovou expertní eh, špičkovou pracovní skupinu, která se bude zabývat otázkou struktury bank a oddělení tedy činností, bankovní činností, především oddělení eh, té činnosti řízení rizik. To bude jeden z prvních kroků eh, roku 2012. Já bych chtěl to vstoupit. V té pracovní skupině by neměly být pouze ti, kteří jsou pro model univerzálního bankovnictví a e, aby to nakonec neskončilo, takže řeknou, ano, to, co tady máme, je velice dobré. No, model e, univerzálního bankovnictví, jak víme, že to je model velice významný, tady rozšířený a mm, mm, i dost problematický, to víme. Připomenu ještě to, pro mě ne, neznám žádná tabu. A když se podíváte třeba na eh, MIFID, eh, tak já bych chtěl zakázat eh, proprietary trading. Takže ta pracovní skupina musí být důvěryhodná a expertně užitečná, tedy objektivní a určitě já budu v tomto duchu vybírat eh, lidi s rozličnými názory a zkušeností, i když eh, při, eh, chápu, že mm, máme zde velké experty na univerzální bankovnictví a já jsem si vyslechl jejich názory i oni jsou třeba pro rozdělení těch bankovních činností. Filip is allowed to follow up. Já, když toho využil Filip, tak využili taky, že vás pře- přeruším, pane komisaři, v mé otázce. Pokud jde o tu maximální harmonizaci, to nepřichází ten hlas z Velké Británie, ale od šéfa Evropské centrální banky, od bývalého šéfa Evropské centrální banky a e, bývalého šéfa EFSB a od pana Rosiera. Takže říkat, že to pochází pouze z Velké Británie a ze Švédska, nebylo úplně Eh, dobrou odpovědí, eh, dobrou reakcí. Neočekávala jsem, že odpovíte, ale chtěla jsem to opravit. Já znám, eh, o koho se opíráte, o které orgány se opíráte, jaké jsou vaše reference, ať je to pan Trichet nebo pan Larosier. Ale poněvadž jste hovoříte o Evropské centrální bance, tak připomínám, že s touto bankou jsme Eh, pracovali na systémových rizicích a 20. Eh, července jsem předložil návrh, který je v souladu s basilickými pravidly. Eh, I když vím, že názory se mohou různit, ale bylo to připraveno experty Evropské komise a Centrální banky a experty Rady pro systémová rizika. Opakuji, uvidíme, teď analyzujeme ten návrh, třeba ho vylepšíme a je třeba tam zakomponovat určitou flexibilitu, aby některé členské státy, pokud si budou přát, aby, mohou jít, aby mohly jít dále. Ale nezapomínejte, že zde máme jednotný trh finančních služeb. Pane Lambert, shadow banking, to je velké téma na rok 2012 a samozřejmě bude třeba ehm, hmm, více pravidel pro banky. To znamená i pracovat na shadow banking. A nevím, zda to půjde v rámci CDR, CRD4, ale samozřejmě jde nám to udělat to rychle, ale způsobem solidním také. Děkuji. Máme zde pak čtyři další intervence. Liam, Diogo, Leonardo a Elisa. Takže prosím, kolegové, buďte struční, pan komisař musí velice záhy odejít. Chtěla bych říci v návaznosti eh, na tu drobnou rozpravu, která zde nyní proběhla mezi poslanci a komisařem. Eh, víte, já nemyslím, že Eh, bychom jako parlament se měli nějak držet zpátky při implementaci našich nápadů do CRD4. Konec konců týká se to hodně zprávy krize, vypořádání z krizí, nulové riziko, CCP, a to jsou všechno témata, ke kterým se parlament bude určitě chtít vyjádřit. Nyní tedy Liam. Prezident. No děkuji paní předsedkyně. Pane komisaři, my eh, s vámi souhlasíte, eh, souhlasíme, když hovoříte o tom, že politici musí mít vliv na trhy a i, eh, jsme rádi, že mm, ty ratingové agentury půjdou směrem, který jste naznačil, když jste o tom hovořil v pondělí v tisku, ale to nechám na Leonardovi. Moje otázka spíše konkrétně se týká Bazileje 3 a CRD 4. My jsme politici a musíme se snažit anticipovat a být rychlejší než trhy. A zde eh, eh, evropská ekonomika mm, údajně eh, se poda- ponoří do velice škodlivé recese. A první efekt té recese to bude, že se zhorší poměrový ukazatel solventnosti bank, poněvadž mm, váha rizik spojených s státními dluhy se zvýší. A pokud banky mají respektovat poměrový ukazatel solventnosti, tak bude třeba eh, je rekapitalizovat, musí tedy zvýšit vlastní mění a to je problém. Vy jste hovořil o tom, že eh, je třeba řešit i otázku dividend, ale když diskutujeme s bankéři, tak nám říkají třeba ve Francii, že tam Řecko budou schopni absorbovat, ale kdyby Itálie Eh, eh, pořád ještě měla platit vysoké úroky, no tak tady asi by to byl problém pro řadu našich bank. Zde se jeví dvě řešení. První řešení je <clears throat> obrátit se na trh, ale jak víte, mm, trh je dole a asi těžké bude tam získat kapitál. A potom, jako v roce 2008, to znamená stát pomůže. A to se týká přímo vás, pane komisaři, protože vy máte na starosti povolovat státní pomoci. A já se ptám. Ne. Ano, no, dobře. No, já jsem si myslel, že se k tomu budete schopen vyjádřit. A eh, jak eh, vy vidíte toto? Eh, protože to se týká přece aplikace CD4 a Bazilej 3. Diogo má slovo. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, já bych chtěla eh, začít tím, že mám takové dvě otázky a chtěla bych ale nejdříve eh, vám pogratulovat, pane komisaři, za eh, tento rámec, který jste nám tady představil, který byl opravdu velice zajímavý že jste nám představil ty návrhy, jednak ty, o kterých jsme již diskutovali a některé, které ještě předložíte. Ještě jednou vám velice blahopřeji za vaše úsilí, které vidíte v této oblasti, jakožto komisař odpovědný za své portfolio. Co se týká těch eh, legislativních návrhů, které byly předloženy, zde vám bych chtěl poblahopřát za návrh, který se týkal ratingových agentur, protože já si, si jist, že tento návrh může přispět k lepšímu fungování trhu. Ovšem, rád bych zde nadnesl dvě otázky, které se týkají eh, tohoto tématu. Za prvé, obli- povinná rotace ratingových agentur. Nemáte pocit, pane komisaři, že něco takového by v praxi mohlo fungovat jako element rozdělování trhů, že by si agentury rozdělily trhy, ty agentury, které již existují a mají jisté jméno. A tímto způsobem by se vlastně ještě posílily určité paralelní formy chování těchto agentur. A druhá věc, týká se to financování ratingových agentur. A chci se zeptat, zase nemyslíte, že by bylo důležité změnit model financování ratingových agentur. Já bych tedy rád věděl, co si o tomto myslíte. A pak mám takovou druh, druhý typ otázek, eh, týká se to auditů, ty otázky tady padly již a já bych chtěla vědět, zda si, pane komisaře, myslíte, zda návrh, který předložíte, se bude držet té linie, které jste vlastně zahájili v roce 12. 9. tohoto roku, týkalo se to tady auditu a e, s tím spojených služeb. Pokud zůstanete u této linii, zase nebojíte, že to bude mít dopady na trh e, negativní a jak dobře víme, trh se tady nachází v krizi. Grazie, prezidente. Io... Děkuji, pane předsedo. Já se omezím na téma ratingových agentur, poněvadž jsem zpravodajem. Já mám jednoduchý dotaz. Jak budeme postupovat teď, pane komisaři, po té, co se stalo minulý týden? Souhlasím s vámi, že politik musí být realistou a musí brát na vědomí situace, které se, které vznikají. Není pochyb o tom, že eh, eh, eh, to, ten, to nové nařízení, ta norma, Eh, je trochu eh, omezena, respektive nevyvážená eh, ve světle původního návrhu. Vy a komise, vy tedy v parlamentu vidíte tu příležitost, jak zlepšovat normy, ale až eh, eh, do té míry, že bychom tam zakomponovali určitá témata, jako například ten návrh pozastavit rating pro země, které jsou v potížích a možná tam zakomponovat i jiný návrh, který se týká eh, fúzí a akvizic, které provádí ratingové agentury a možná i parlament by byl příležitostí pro to, abychom mohli intervenovat i v těchto oblastech. Pokud ano, tak si myslím, že bychom měli i se zamyslet nad e, tím, že parlament by mohl předložit e, podstatné návrhy na změny a ne jen nepodstatné. A je to tedy návrh, který obsahuje významné aspekty, ale podle mého dojmu neřeší jasně to, jaký ten model má být. Já se vás konkrétně ptám, vy si myslíte například, že kdybychom měli platné toto nové nařízení, tak mohli bychom se bývali vyhnout chybám, my tomu říkáme chyba, která byla provedena eh, vůči Francii ze strany Standard Poor's. A <clears throat> myslíte si, že eh, eh, to stačí vyřešit otázky jako střed zájmu, státní dluhy a mm, potom over, over reliance, reliance vyřešit, potom, jak říkal kolega Fejo, také i tam vyřešit ten problém i té Evropské ratingové agentury. Já vím, beru na vědomí, že zatím to tam nefiguruje, tento návrh. A přesto, pane, paní předsedky, já jsem to pochopil, já jsem zpravodaj, tak mi nechte ještě minutku. Já vždycky hovořím stručně, tak Mhm. a tentokrát prosím mi dejte více času, děkuji. A i připomínám ještě, že zpráva kolegy Klince, právě ta hovořila o návrhu ratingové agentury jako o významném místě. A to, tento nový návrh vůbec ani se nezmiňuje o studii proveditelnosti a víme, že ta byla provedena. Děkuji. It's just the general time, not... Ano, děkuji. Ono nejde o vás, Leonardo, o čas obecně. Lisa má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, Sharon. Pane komisaři, děkuji vám mnohokrát za to, že jste zavítal mezi nás. Souhlasím s tím, když se říká, že když vy říkáte, že máme se politický aspekt a existuje určitá politická doba, která je vždy delší doba než doba trhu, to je pravda, ale v některých případech si myslím, že tím, že my nemáme dostatečnou sílu, že nám ta síla chybí v těch návrzích, se kterými přicházíme, tak tím my vlastně vytváříme příležitosti pro trhy a poskytujeme trhu možnost, aby oni měli tu vůči úlohu a ne my. Takže to je určitý problém. A druhá věc je otázka státních dluhů a problému bank. Já si myslím, že země, a chci říct, že ak, vlastně akcionáři země jsou vlastně veštěhlí občané určité země. To jsou ti akcionáři. Pánové, komisař musí odejít. Dobrá, ale eh, budete moc promluvit, ale nechte Lísu skončit. Takže. Mohu pokračovat? Dobrá. Je zde problém politických priorit mezi tím, zda se věnovat státním dluhům zemí, či zda se věnovat bankám, řešit jejich problémy. A podle toho, jak si to budeme řešit, tak řeši, podle, budeme se vystavovat nebezpečí, že se dostaneme do bludného trhu. Podívejme se na země, které jsou pod diktátem trojka. Ty vlastně rekapitulují své banky a zároveň vlastně tímto ještě navyšují své zadlužení, protože ale jsou vlastně ve velice obtížné eh, iniciat, eh, situaci, protože mají už tak velké problémy se zadlužením, proto jsou vlastně v programu trojky. A tak ty banky těchto zemí vlastně byly, jim byl snížen rating, protože mají eh, velkou angažovanost v zemi, která má problémy se státním dluhem. Takže takovéto banky nyní se musí rekapitalizovat. A to rychleji ještě než a ty úrovně rekapitalizace jsou ještě silnější, větší a rychlejší. A to právě proto, protože jsou považovány za rizikové banky. Tímto se vlastně vytváří bludný kruh, který vlastně podrývá veškeré pravidla hospodářské soutěže. A když se podíváme na legislativu, která se týká řízení bank v krizové situaci, tak zde si myslím, že toto by to mělo být eh, financováno z vlastních fondů bank. A zároveň, když se podíváme na státní dluh, tak zde váháme se zúčastněním ECB, váháme s tím, abychom měli eurobondy a necháváme vlastně vystavovány státní dluhy finančním trhům a ratingovým agenturám a rovněž vytváříme bludný kruh a to je tedy naprosto neslýchaná situace. A proto si myslím, že musíme se tedy podívat na to, jak řídit krizi bank v evropském kontextu. A to celé vlastně se pojí s otázkou záchrany státních dluhů a je to propojené tak, že si myslím, že to opravdu velice nebezpečné a může to každý okamžikem explodovat. Děkuji. Vene. Werner. Děkuji. Nemáme již příliš mnoho času, takže nechci pokládat příliš mnoho otázek, ale je tam několik otevřených věcí a paní předsedkyně to ví. Já mám jinou otázku. Uh, Státní dluhopisy jsou v Bazileji 3 hodnoceny rizikovým faktorem 0. I nadále. To je ale velký problém. Vidíte v šanci v rámci legislativy toto nulové ohodnocení změnit na nějaké moderátní ohodnocení a na závěr říká, chtěl bych říci, že vám velice děkuji za vaši velkou angažovanost, za vaše úsilí, i když s vámi neúplně ve všem souhlasím, musím říct, že jste projevil opravdu odhodnanost a že za to si tedy zasloužíte náš dík a naši podporu. Velice telegraficky eh, chci poděkovat posledním řečníkům i ostatním za eh, otázky a povzbudivá slova, například Werner Lange, já jsem již řekla, že eh, jsme byli věrni liteře doporučení Bazileje a mm, transponovat to takto do CRD4, ale eh, to ještě neskončilo. Třeba pokud jde o likviditu, tak eh, tam ještě máme čas, abychom zohlednili to, co se děje v evropské ekonomice, především Eh, jak řekl Werner, to, čemu se říká tedy státní dluhy. Tady ještě musíme vzít do úvahy toto a chovat se pragmaticky. Bazilijský výbor se tomu věnuje. Je zde určitý vztah mezi tím, co e, řekl Leon Vajnok a paní Ferrera. Samozřejmě. A proto před chvílí na začátku jsem vyjádřil přání, abychom vše, na čem pracujeme, včetně bank, abychom to dali nějak dohromady a vytvořili z toho takový globální pohled. V podstatě to nám i zadali, zadal Evropský summit 27.10., který eh, stanovil politické ekonomické priority. A první priorita, připomínám, kromě eh, Řecka tak byla otázka státních dluhů všech ostatních států. A teď je třeba to řešit. Samozřejmě situace bank eh, je úzce spojená s tím, co se děje na eh, trhu se státními dluhopisy. A eh, i Oli Ren a další kolegové, Joaquin Almunia a pan předseda, společně pracujeme na tom, abychom paralelně zaváděli všechna ta rozhodnutí z 27.10. ne pouze rekapitalizaci bank. To je jedno z nich. Pokud chceme, aby eh, ta rekapitalizace k něčemu sloužila, aby eh, eh, tak musí zapadat do mm, toho globálního řešení krize. A tam patří i fond stability, otázka státních dluhů, potom další otázka, velice citlivá, těžká, to je otázka koordinovaného systému záruk pro krátkodobé, dlouhodobé financování bank. Potom je to otázka fondu stability, který je určen členským státům a samozřejmě to je všechno úzce propojeno. A pracujeme paralelně na všem s ministry financí. A uprostřed toho globálního přístupu samozřejmě stojí Evropská centrální banka, která již po mnoho let, vlastně od počátku krize, hraje aktivní roli a já jsem přesvědčen, že eh, tomu bude i do budoucna mm, podle svých stanov. Také, eh, pokud je o banky a ten globální přístup, tak otázka kapitalizace, to je jedna věc zásadní, ano, ale není to jediná eh, reakce eh, toho balíčku nástrojů, ať je to externí, interní dohled, ať je to řízení, governance, ať je to prevence a řešení krizí mm, bank. Takže to je to, co budeme dělat pro bankovní sektor. Pan Fajo hovořil o ratingových agenturách, jako řada z vás. Vy se ptáte, zdali Eh, ten vážný incident Standard Poor's vůči Francii, jak to vůbec mohlo dojít. Teď se provádí různá šetření a především francouzské úřady dohledu nad trhem a další se tím zabývají, abychom konkrétně zjistili, jak k tomu došlo. A myslím si, že mm, ten soubor nástrojů, který budeme mít vůči ratingovým agenturám, tak eh, vychází z toho, z té premisy, že ratingové agentury jsou důležité, mají svoji roli, to ne, že bychom byli vůči nim nepřátelsky naladění. Některé eh, udělali chyby v minulosti, když šlo třeba o ty toxic, toxické produkty a banky, my jsme z toho vyvodili důsledky a o to jsme opřeli reformy. Eh, některé ratingy státních dluhů jen tak spadly z nebe bez vysvětlení, často ve špatný okamžik a tím se Eh, ještě zhoršila nestabilita a nedůvěra. Jenom eh, bych rád, abychom eh, zde zajistili to, že budeme mít jasný, transparentní, exaktní, odůvodněný rating. A o to nám jde. A pokud, eh, pane Dominisi, budeme mít eh, ten soubor nástrojů a snížíme tu závislost, posílíme konkurenci, eh, eliminujeme střed zájmu, zvýšíme transparentnost, rigoróznost při ratingu, především při ratingu státních dluhů, tam by to mělo být ještě tvrdší, a že budou muset zveřejňovat informativní zprávy a také i Eh, právní odpovědnost eh, eh, za tedy vážné chyby, aby to bylo napojeno na sankce, to je také důležité. A tím se změní řada věcí, nedostatků, slabin, které jsme zažili v minulosti a které snad se nebudou díky novým pravidlům opakovat. Hm, návrh komise je, jaký je. Já myslím, že je rigorózní, ambiciozní a lze co zlepšovat, to je jasné. My jsme tam zavedli tu povinnou rotaci, to jsme, pane Fajo, promysleli. Vy jste hovořil o financování ratingových agentur. Tady nejsme v řízené ekonomice, proto já nejsem. I když říkám, že ty finanční trhy musí být regulovány veřejnoprávními předpisy. To neexistovalo, to ano. Ale <laughs> tedy ne, nebudeme se snažit eh, vnučit jeden konkrétní model nějakého členského státu. Všechny jsou něčím zajímavé, ale my tak pozorujeme a eh, jde nám o totální transparentnost toho modelu, a který budeme používat a který se týká všeho, včetně plateb a podobně. Pokud jde o audit, víte, dámy a pánové, eh, když spolu se spolupracovníky připravujeme návrh, který vždycky se snažíme, aby byl co nejvíce ambiciozní, propracovaný, tak eh, potom to eh, proběhne mezi rezortními konzultacemi, jako vždy, a potom se to objeví v, te- v tisku. <clears throat> Já to dobře znám, já už jsem byl komisařem i v minulosti, vím, jak to je. A mm, potom vždycky něco unikne. A e, ten tisk to předkládá, jako kdyby to byla definitivní verze, finální verze, no to ne. A často eh, kolegové mají dobré argumenty, třeba jsou schopni je přesvědčit, nebo já je přesvědčím a proto jsem rád komisařem a chtěl jsem se znovu stát komisařem, protože tady jde o vzájemné přesvědčování a eh, vzájemné naslouchání. Někteří třeba mají výhrady, pochybnosti, kritiku a já to beru do úvahy. A e, to, co je oficiálně odsouhlaseno kolegiem komisařů, je potom něco jiného, než to, co uniklo tisku a co nemělo uniknout. To je logické. A potom se vstupuje do druhé etapy, která se týká přímo vás. Jak říkám Sharon Bowles, já zde mám několik příkladů, e, kdy jsem byl rád, že jste vylepšili návrhy komise a mm, třeba audit to je významná norma, to je poslední sektor, kde G20 chce regulovat eh, menší konflikty zájmu, více transparentnosti. Audit je potřebný. Jsou to mm, velice významné firmy, ale musí to být audit důvěryhodný, eh, kde musí být větší konkurence. Třeba otázka eh, těch několika komisařů účetních, tedy auditorů, kteří jsou Eh, povinní v některých zemích. Já nevím, stali, jak to dopadne na konec. A <clears throat> eh, nechte ale komisi eh, pracovat, kolektivně pracovat. A to je, co jsem chtěl říct si v reakci způsobem co nejjasnějším. A ještě jednou děkuji, že jste mě pozvali, že jste mi kladli otázky a že jste mě i povzbudili. Okay, thank you very much. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři. Pan komisař chtěl původně odejít v půl, ale eh, přesto nám eh, kvalitně odpověděl za všechny otázky. Děkujeme vám, pane komisaři, eh, za váš čas a to je pro dnešek vše.